největších humanitárních krizí nebo krizí v oblasti lidských práv na této planetě. Miliony Ujgurů jsou zadržovány v táborech, jsou podrobováni politické indoktrinaci a mučení. Ti, kteří nejsou v táborech, jsou neustále sledováni. To není boj s terorismem, to je porušování lidských práv v měřítku, jaké jsme tady už desetiletí neměli. Veřejná prohlášení nestačí. Potřebujeme se podívat na to, jaké jsou naše vztahy s Čínou, včetně obchodu. Musíme eh, zkoumat eh, evropské firmy, které v Xinjiangu fungují. Pane vysoký představiteli, vy a předsedkyně Fonní von der Leyen hovořili o tom, že chcete být eh, komisí s velkým rozměrem. Zůstane EU e taková nebo bude rázně vystupovat? Jaká je vaše strategie, abyste zajistili, že jsme připraveni čelit těmto hrozbám pro lidská práva? Máme různé způsoby porušování lidských práv, umělá inteligence, sledování, jak se všechny ty dat, všechna ta data budou dále používat. Děkuji. Teď pan poslanec Petras Austrevičius. Na jednu minutu, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, vážený pane vysoký představitele, kolegové. Čínská globální ekonomická síla je vystavěna na utrpení jejich vlastních lidí. Před pár měsíci jsme diskutovali o nuceném odběru orgánů v Číně. A teď hovoříme o tom, že odsuzujeme ostudný systém tzv. převýchovných táborů tam nejde pouze o nucenou kulturní asimilaci Ujgurů, je to také masivní program takzvaného eh, odborného vzdělávání a výsledkem je levná pracovní síla pro čínské továrny, které jsou součástí globálního výrobního řetězce. Čína staví hospodářský růst nad politické svobody svých občanů, volí asimilaci místo toho, aby ctila svou kulturní a náboženskou rozmanitost. A já apeluji na vás, vážení kolegové, abychom společně pracovali na tom, aby Evropský globální magnický akt se stal realitou. Tím způsobem by nejen lidé, kteří porušují lidská práva, neměli přístup do Evropské unie, ale zároveň by to také zabránilo také

paní poslankyni a nyní má slovo paní poslankyně Elena Jončeva na jednu minutu. Pane vysoký představiteli, ráda bych vyjádřila závažné znepokojení, pokud o porušování lidských práv, včetně závažného porušování lidských práv Čínskou lidovou republikou, která sleduje a drží v táborech více než milion Ujgurů a příslušníků dalších etnických eh, menšin v Číně, v autonomní oblasti Xinjiang. Eh, v průběhu totalitního režimu má země Bulharsko také prošla obtížným obdobím s etnickými menšinami, jejichž eh, práva omezovala. Měli jsme za sebou obtížné roky konfrontace, ale teď je Bulharsko pozitivním příkladem ochrany etnických a náboženských menšin. A já vyjadřuji svou naději, že Čínská lidová republika, země se starými kulturami, kulturními a tradičními hodnotami, s velkým potenciálem, najde způsob, jak chránit lidská práva všech etnických menšin na svém území. A dovolí evropským novinářům a pozorovatelům navštívit eh, autonomní oblast Xinjiang. Děkuji a nyní Boguslav Liberecký na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně, pane vysoký představiteli Boreli. Naše debata je určena Čínu, Číňanům a naše usnesení také. Takže začnu první větou. Parlament a rada byly, jsou a budou konzekventní v obraně práv náboženských menšin, i když jde o Čínskou ledovou republiku. Naše usnesení je vyvážené. Na jedné straně eh, si ceníme takových eh, úspěchů, které Čína udělala, například rozvoj průmyslu, vyvedení 7, 7 milionů obyvatel z bídy, strukturální reformy ale lidem to nestačí. Lidé potřebují záruku, že budou dodržována lidská práva a že budou mít svobodu, základní svobodu. V usnesení, o kterém diskutujeme, jsou fakta, potvrzená fakta. A počítáme s tím, že zde bude pozitivní reakce ze strany Číny nepřistupme k negativním důsledkům v oblasti dopravy, obchody a průmyslu, ať Čínská lidová republika začne uplatňovat úmluvu o lidských právech, kterou sama v roce 1998 podepsala. Děkuji za to, že jste mi dala 16 vteřin navíc. Děkuji. V rámci Catch DI máme čtyři zájemce. Jako první dostane slovo pan poslavec, poslanec Robert Heisel, jedna minuta. Eh, paní předsedající Ano, Čína je velká země, velmoc s tisíciletou historií a je to zároveň náš velký obchodní partner. To nám ale neumožňuje, abychom zavírali oči před systematickým porušováním lidských práv, občanských svobod, hlavně v provincii Xinjiang, kde každý osmý nebo devátý člověk opravdu je v koncentračním táboře. A je jedno, jestli se ty tábory eufemisticky jmenují převýchovné centrum, nebo nějak jinak. V podstatě se jedná o koncentrační tábor, protože lidé tam nejsou dobrovolně. Nemůžeme předtím zavírat oči a v dialogu s čínskými představiteli to stále musíme zdůrazňovat. Nejsem příznivcem sankcí, na druhou stranu si myslím, když by mezinárodní mise pozorovatelů a novinářů mohli navštívit eh, tuto oblast a to by Čína měla dovolit. A pokud zjistí, že to je takový skandál, jak prývá China, říká China Cables, tak jsou asi sankce opravdu jedinou šancí, chceme-li být důslední v dodržování lidských práv po celém světě. Děkuji. Slovo má nyní paní poslankyně Julie Ward na jednu minutu. Leaked government documents have... Uniklé vládní dokumenty ukázaly na masovou eh, internaci Ujgurů už v roce 2014 eh, vydanou směrnicí. Peking eh, opětovně odmítal kritiky. Týkalo se to více než milionu lidí, kteří byli posláni do převýchovných táborů a podléhali politické indoktrinaci. Čína hovoří o tom, že je to dobrovolné středisko odborného vzdělávání, které má studentům dávat dovednosti a znalosti když eh, se hovoří s dětmi trestaných rodičů, tak se toto slovo používá. Hovoří se o koncentrovaném vzdělávání, aby se nedostali do rukou eh, násilného terorismu nezačali ho provozovat. Stovky místních úředníků je proti. Jeden ze, z čínských úředníků byl eh, uvězněn, protože se snažil tyto postupy pozdržet. Já jsem hrdá na kolegy, kteří protestují před čínskou ambasádou v Londýně a 5. ledna se k ním přidám. Budeme usilovat o uzavření těchto koncentračních táborů. Děkuji, paní poslankyně. A nyní Nikolas, Mik jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Ať už je to v Číně, Saudské Arábii, Palestíně nebo v Americe, měli bychom všude odsuzovat porušování lidských práv práv. Když vidíte západní vlády a takzvané liberální politiky, když hovoří o porušování muslimských práv, tak e, je to vždycky komplikované. Nevládní organizace na západě pronásledova- hovořily o pronásledování e, křesťanů v Sýrii. když něco takového používáno jako zbraň k podkopání nějakého státu, tak je to komplikované. Xinjiang je klíčový pro tu iniciativu hedvábné stezky a američané přiznali, že chtějí destabilizovat celou oblast, protože nechtějí, aby tato iniciativa, kterou Čína tak dlouho plánuje, aby se uskutečnila. Děkuji, pane poslanče, a nyní Paní poslankyně Dali, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně. Hovoříme o China Cables, které vycházejí z Cablegate v roce 2010, Wikileaks. To byl nový model žurnalistiky, upozorňování na válečné zločiny a korupci vlád. Tak jsme se o tom dověděli. Toto je ale teď něco jiného. Toto je eh, čínský vládní zdroj, který nechal uniknout eh, spojenému nebo spojeným státům a EU dokument, který byl v angličtině. Zveřejnila to nevládní organizace financovaná americkou nadací. Dostali jsme také iránský dokument před rokem, tedy před týdnem, který hovoří o tom, co se děje v Iránu. A Trump řekl, že se bude eh, držet toho, co říkají Číňané a vyhlásí válku Iránu. A tady hovoříme o pronásledování muslimské populace v Číně. Já nepochybuji o tom, že Čína pronásleduje svou muslimskou populaci a také to odsuzuje, ale mnohé členské státy zde mají muslimskou populaci, kterou také pronásledují. A kde je je odsouzení? Nebo to používáte jen z geopolitických důvodů? Děkuji, to je tedy konec postupu ke HDI a já dávám slovo zástupci komise, vysokému představiteli pro zahraniční politiku a bezpečnost, panu Josepovi Borelovi Fontelesovi. Prosím. Vážení eh, poslanci a poslankyně, děkuji vám mnohokrát za vaše příspěvky. Usuzuji z toho, že většina, ne-li eh, všichni v Evropském parlamentu mají obavy ze situace v Čingčánku a apeluji na Čínu, aby změnila svou politiku v tomto regionu, zejména používání politických převýchovných táborů a rozšířené kontroly. Nebezpečný a nezbyt, pardon, nezbytný boj proti terorismu musí ale zaručovat také dodržování základních svobod a dovolte, abych vám poděkoval za vaši pozornost tomuto tématu a za jeho sledování a že to udržujete na vaší agendě. I v mezinárodní oblasti dovolte, abych vám řekl, že Čína aktivně vypráví o svých úspěších v potírání terorismu v Xinjiangu a dostávají silnou podporu od mnoha zemí, zemí včetně na islámské, konferenci islámských států. Na nedávném schromáždění OSN 32 zemí, mezi nimi celá řada evropských států, Eh, eh, naslouchalo tomu, když se tam hovořil o tom, jak Čína eh, pronásleduje ujgurský národ, ale přitom 50 zemí, včetně Běloruska, spíš chválili boj proti terorismu v Číny v Čingčangu. Takže, jak vidíte, není to tak snadné v celém světě a na mezinárodní úrovni, v mezinárodních společenstvích. My, Evropané, jsme silně zavázáni v této záležitosti. Myslím si, že můžeme říci, že jsme skutečně velkou silou, co se týče obhajoby lidských práv. A já už jsem řekl, že jsme odsoudili používání kontroly v těch převýchovných táborech a eh, chceme monitorovat situaci a nasazování technologických důvodů bezpečnosti. A samozřejmě my jsme vyslovili naše obavy týkající se nasazování mm, as well in any bilateral meeting with them. Nucené práci. A my jsme také sdělili našim společnostem, že musí propagovat respektování lidských práv a že musí nést také sociální odpovědnost v celém dodavatelském řetězci. A je pravda, že Spojené státy byli velmi aktivní ve vyslovování sankcí vůči čínským vládnoucím úředníkům. 28 čínských společností a nevládních organizací za to, jako roli hrajou v Čingčanku. My to nemáme, my máme jiný systém a vy víte, že já se snažím zlepšovat náš synem při zahajování iniciativ, které by nám umožnily zlepšit něco podobného, jako byl v USA agnický, magnický zákon. A už jsem vás informoval o tom, že jsme zahájili na to práci, ale potřebuji proto jednomyslnost na radě a budu o to bojovat. Musíme být silní, ale také musíme pokračovat v dialogu. Nesmíme v tom přestat. Obě věci jsou nezbytné, protože jedině obě tyto věci mohou jedině zlepšit naše silnou angažovanost této záležitosti. Já vám ještě jednou děkuji za vaši podporu. Bardzo děkuji. Děkuji, vážení kolegové. Dostala jsem pět návrhů usnesení a já teď eh, ukončuji tuto rozpravu a hlasovat se bude zítra. Přistępujeme do realizace. A teď eh, máme další bod na pořadu jednání, který zní prohlášení místo předsedy komise Vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, humanitární situace ve Venezuele a migrační a uprchlická krize. Ráda bych připomněla, že pokud se chcete hlásit do Catch the Eye anebo chcete eh, podat modrou kartu, tak se k tomu můžete hlásit buď eh, tradičně nebo elektronicky. Instrukce jsou vyvěšeny při vstupu do sálu. A teď dávám slovo místo předsedovi komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, panu Giuseppovi Borelovi Fontanellesovi. Bardzo komisař. Prosím, pane komisaři. Paní předsedkyně, vážení poslanci, politický tlak a každodenní situace ve Venezuele mají devastující dopad na celou zemi. Čísla jsou šokující. Přes 21% populace trpí podvýživou, 25% žije jenom z humanitární pomoci čísla jsou skutečně varovná, asi je znáte. Je z toho vidět, jak velká je ta krize. 70 dětí nemá přístup k žádnému vzdělávání, docházejí léky, není elektrický proud, nejsou, není zásaba vody. V Caracasu v podstatě nefunguje doprava. Většina země eh, trpí blackoutem. Evropská unie podporuje humanitární situaci. Komise má stále zastoupení v zemi, aby mohla lépe monitorovat situaci. Poskytli jsme více než 170 milionů v roce 2019 a kolem 350 milionů včetně pomoci od členských států, jak uvnitř Venezuely, tak i v sousedních zemích. Kolem dvou třetin bezprostřední humanitární reakce se umístilo uvnitř Venezuely a jsme největší humanitární dárce v této zemi. Další třetina se používá v sousedních zemích. Víme, že ve Venezuele jsou jenom omezené kapacity, takže mezinárodní skupina zdůraznila své úsilí v humanitární diplomacii tak, aby podpořila fungování humanitní pomoci. Tohle je nejdůležitější lidové hnutí v nedávné americké historii. Každý den asi pět tisíc Venezuelanů opouští svou zemi. Pět milionů Venezuelanů již odešlo. Přesnější čísla o venezuelských imigrantech v této oblasti jsou přes mnoho milionů. OSN odhaduje, že toto množství stále může růst a může dosáhnout i pěti milionů do konce příštího roku. Rád bych eh, poděkoval zemím daného regionu za pomoc, kterou poskytují migrantům a uprchlíkům z Venezuely, ale je potřeba jim nadále pomáhat. Spojené národy vyzvaly ke společnému plánu, tak, aby došlo ke zdvojení poskytovaných prostředků ve srovnání s minulým rokem, aby se dosáhlo 1,3 miliardy dolarů. Tato čísla jsou skutečně impozantní a vidíme v některých případech, že ten to přibývání lidí je skutečně masivní. Evropská unie a členské státy musí využít onen okamžik z Mezinárodní konference pro solidaritu z Bruselu. Tam nebyla žádná velká reakce z těch poskytnutých zdrojů. Musíme poskytnout zdroje tak, abychom čelili tomuto problému. Bez ohledu na to, kolik dáme ze svých solidárních zdrojů. Naše zdroje nikdy nebudou dost velké na to, abychom zvládli takto velkou krizi. Nemůžeme každý den krmit miliony lidí. Venezuela zůstává bohatou zemí a bez ohledu na hlubokou chudobu je tam mnoho lidí, jsou tam velké přírodní zdroje také, to má velké, také tato země má velké finanční zdroje. Surely. Jistě by i samé um, průmyslové zdroje mohly přispět eh, k změně údělu občanů, protože Přece jen dlouhodobě nelze tak velkému počtu obyvatel pomáhat zvenčí. Je třeba nacházet řeči, eh, řešení, mobilizovat zdroje. That we should consider Doufejme, že do budoucna eh, přijdeme s novými řešeními, abychom prolomili politiku takovou slepou uličku a humanitární krizi. A zde je třeba bylo jasné, že jediné dlouhodobé řešení té krize ve Venezuele, tak jediná cesta je demokratický mírový proces a spravedlivé prezidentské volby. Ale my nemůžeme řešit, čekat na politické řešení, aby se z toho nestala jedna z největších krizí z pohledu migrace, z pohledu blahobytu místního lidu. Já vám velice děkuji a za EPP má slovo pan poslanec Leopold Leopoldo Gil na dvě minuty. Právě jak to řekl vysoký zástupce, migrace ve Venezuele má řešení a to je, že skončí tento režimem a vrátí se tam demokracie. A e, e, zde v podstatě je třeba nastolit legitimní moc ve Venezuele, což je v podstatě parlament teď. A zde i on šel do exilu, ten diktátor, a v podstatě i e, mm, my jsme uznali zde v parlamentu, že je tam e, legitimní boj za znovu nastolení demokracie. Zároveň však dochází k porušování lidských práv. Organizace OSN a Komise pro lidská práva tedy to také mm, e, kritizovala. Zde Eh, zatím tedy ale nedochází k, eh, k, k prošetřování eh, těch zločinů, ke kterým tam dochází. To také kritizuje paní Bachelet. A navíc ta migrace 4,5 milionu lidí v posledních letech, 20% tam opustilo tuto zemi, aby hledali jinde lepší budoucnost. V podstatě je to jeden z pěti obyvatel a 300 mm, tisíc jich je teď ve Španělsku údajně a zde mm, podávají tedy žádosti o azyl v Evropské unii. Evropský parlament by mohl zvrátit tuto situaci a tedy zvrátit diktaturu tím, že zde vysoký představitel mm, se toho zhostí, bude jaksi vůči silou toho procesu, uvalí se sankce a především lituji, že zde, jak jsme zde, jak i bylo, bylo v, v, dneska napsáno v El Mundo, že zde eh, pořád jenom se říká, že Maduro je tedy eh, zloděj, ale já myslím, že to je něco horšího. Děkujeme. A nyní za socialisty a demokraty Evropského parlamentu vystoupí Javier López. Máte dvě minuty. Děkuji paní předsedkyně, děkuji vysokému za představiteli panu Borelovi. Zde hovoříme o humanitární situaci ve Venezuele, kde trpí Venezolané a především eh, to má obrovský dopad na celý region, protože tam je teď vlna migrace. Jak jsme tady i slyšeli, máme určitá čísla, která jsme slyšeli. 82% obyvatel nemá přístup k adekvátní přístup k vodě a 30% eh, eh, nemá dodávky, nedostatek léku, 11 milionů potřebuje humanitární pomoc a řada z nich tedy odeklo ze země, 80% zůstalo tedy v regionu, v Jižní Americe a 35% celkem populace tedy je na útěku. Takže zde dochází k masivnímu exodu jeden z největších exodů na planetě, teď 4,5 milionu lidí, Venezolanů. Má to obrovský dopad, jak víme. Zde je zde dlouhý seznam zemí, kterých se to týká. Kolumbie, Peru, Ekvádor, Chile, Argentina. I v Chile vyvíjí obrovské úsilí mm, protože sami o sobě mají velké problémy a jich se to velice dotýká. Zde je třeba, aby mezinárodní společenství a Evropská unie jednali a především, aby finančně podpořili řešení krize OSN říkají, že ty potřeby teď představují tak dvě miliardy, tedy potřebují venezolané v zemi i mimo zemi. Takže zde je třeba ale, aby to řešení bylo politické, dialog. My žádáme stejně jako i mm, e, říkala paní Mogherini, musíme zviditelnit tu e, špatnou situaci Venezuelanů a migrantů z Venezuely, jak i zde říkal vysoký představitel. Například iniciativa jako ropa za potraviny a chceme, abychom přijali opatření, sankce, jako jsme třeba přijali vůči jiným zemím, ale aby to byly sankce vůči režimu, protože aby nám neutrpěli tímto občané, protože ty jsou tím režimem dostatečně potrestáni rádi. Děkujeme a nyní za Renew Europe to bude paní poslankyně Deta Charanzová. Máte dvě minuty. Muchas gracias, muchas gracias, autore. Děkuji, děkuji vysokému představiteli. 4,6 milionů Venezuelanů v podstatě neměli jinou cestu, než utéct ze země a odhady na rok 2020 jsou tak vysoké 8 milionů, eh, tedy daleko eh, více než eh, v Syrii. A rozdíl mezi oběmi je, Syrie je země, která je zničena válkou. Venezuela ne, ale podmínky, kterými trpí každý den Venezuelané, se moc neliší, než je tomu v zónách aktivního konfliktu. Co se děje ve Venezuele, to je je tragédie. A o to více, protože se tomu dalo vyhnout, zcela vyhnout. Hospodářská, humanitární krize, to je výsledek politiky místního režimu a to, jak eh, nechce hm, Eh, přijmout vinu a vůbec popírá existenci problému. Evropská unie musí hm, pořád nabízet veškerou podporu, kterou může poskytnout, aby se zmírnila humanitární krize. Ale pokud ta politická krize se nevyřeší na hm, vnitřní interní úrovni, tak humanitární krize nebude mít konce politika Evropské unie vůči Venezuele musí eh, spočívá v tom, že se bude tlačit na režim, režim Manura, tak, aby se tam vyjednal míru, mírový přechod. A eh, zde nejefektivnější nástroj, jako vždycky, to jsou selektivní sankce proti funkcionářům režimu a tudíž je třeba, abychom rozšířili seznam těchto selektivních sankcí. Děkuji. Děkuji bardzo, paní poslankyně. Děkuji vám, paní poslankyně. A nyní to bude za zelené a e, ole, e. Paní poslankyně Alice Kunke. Prosím, máte dvě minuty. Tak, fru talman. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Já zároveň bych ráda poděkovala panu Josefu Borelovi. Ráda bych poděkovala za to, že jste se rozhodl reagovat na tuto velice závažnou situaci, která probíhá ve Venezuele. Je to situace, která je nelidská. Je to situace, která pokračuje, mnoho lidí opouští tuto zemi, je to otázka násilí, hladu, problému. A ráda bych zdůraznila to, co řekli kolegové přede mnou. Je zde několik milionů lidí, kteří museli opustit tuto zemi, emigrovali a hledají přístřeší v zemích mm, v okolí Venezuely, což samozřejmě znamená, že Venezuela není schopná nalézt žádné řešení. Žádné řešení nevidíme vůbec na horizontu a tento chaos znamená i obrovský dopad na země v celém regionu. Situace ve Venezuele se zhoršuje a zhoršuje. UNHCR v říjnu společně s Evropskou unii požádali sousední země Venezuely o solidaritu vůči lidu Venezuely. Solidaritu s tímto konfliktem a my zelení chceme zajistit, aby tato solidarita byla rovněž solidaritou projevenou ze strany Evropy a Evropské unie. Zelení chtějí využít této příležitosti, aby právě tato solidarita byla manifestována praktickým způsobem. My jsme pouze o tom hovořili, hovoříme, že budeme bojovat proti skorumpovaným opresorům kdekoliv ve světě, ovšem toto vyžaduje konkrétní činy. Děkuji. Děkuji, Děkuji vám, paní poslankyně. A nyní za skupinu ID pan poslanec Terry Mariany na jednu minutu. Merci. La diplomatie est parfaitement étrangère. Děkuji. Samozřejmě to vidíme, že mm, slova nestačí, musíme jednat. My jsme skutečně překvapeni, co se děje v Latinské Americe, ale právě to je tímto důsledkem. My chceme mít určitou eh, politiku, která má vliv v Latinské Americe. Ovšem samozřejmě to znamená, že musíme eh, Portugalsko, Francie, eh, eh, Španělsko musí samozřejmě jednat, nesmíme být naivní, vidíme, co se děje, hm, co se děje z levici v Latinské Americe, nesmíme hm, podléhat eh, ani samozřejmě tlakům ze strany Severní Ameriky. Hm, politika Madura není dobrá, ovšem ty sankce americké, které ochudily toto obyvatelstvo, rovněž není dobrá politika. My musíme nějakým způsobem nejenom postupovat unilaterálně, nějakým způsobem, ani kolektivním způsobem musíme samozřejmě o, o, mm, nejenom teda nejde pouze o embargo, které uvalilo, uvalil Washington. Jean Guaido by měl dostat podporu všech nás, eh, aniž bychom zratili naděje Venezuelanů a nesmíme mm, Madurovi pomáhat, pokud jde o vy Mm, o, o mm, tlak na um, migraci z této země. Nesmíme spouze přihlížet. Děkujeme a nyní to bude za EKR. Pan Ferman Terč, máte eh, Jeden a půl minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Když dnes jsme slyšeli vysokého představitele Evropské unie, je pravda, že z toho je takový dojem, že situace ve Venezuele eh, je něco jako přírodní katastrofa. Eh, I v podstatě mm, tak to i eh, tvrdí socialisté, ale třeba se podívat na příčiny té obrovské tragédie. Ty jsou v, režimen, v režimu. To jsou vlastně socialisté, kteří, přiš, kteří přivedli chudobu do nejbohatší země Jižní Ameriky. A zde zde Juan Guaido, ten nemůže být znovu zvolen, takže se brání činnosti parlamentu, to, je, to vlastně pokračuje a, a um, zde Um, zde po, um, za 14 měsíců došlo 800 uh, uh, popravám a um, potom 6 tisíc bylo popraveno mimo soudně, takže dochází k velkému násilí. Takže zde je Tady se hovoří o tom, že je třeba eh, uvalit eh, selektivní sankce, ale eh, to je přece prostředek, který přinesl velké, velkou chudobu v jiných státech. Je třeba, abychom byli realisté. Věci jsou jako, jako jsou, takže pokud Maduro nechce odjet, no tak máme problém. Máme problém a v podstatě to tak je. Tyrani nikdy nedojdou, neodejdou dobrovolně a zde Venezuelané přitom umírají, tisíce jich umírají a Evropská Unie tím přichází o důvěryhodnost, protože my jsme pasivní, což je nemorální a tím se stáváme komplici všech, kteří způsobují tuto tragédii. Děkuji. A jménem skupiny Sjednocené levice a Severské zelené levice má slovo paní Idoja Vilaneva Ruiz, na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. Třeba si položit otázku, proč, jak je důvod, proč, proč po takové době vlastně teď my jsme nebyli schopni vyřešit žádný z problémů eh, ve Venezuele. Je to krizová situace a vel, velice polarizovaná situace a zde Evropská unie se chovala nezodpovědně a v podstatě tím, že uznala eh, eh, Guaida, který se sám prohlásil prezidentem a v podstatě na druhé straně máme zde eh, situace, kdy neuznáváme ani státy po dlouhé době a teď Guaida jsme uznali, takže důsledek je politická krize, lidé na ulicích a zde hm, navíc lidé trpí těmi sankcemi uznat Guaida, to ničemu neprospělo naopak to poškodilo populaci. Evropská unie může a musí eh, být eh, mediátorem. Máme zde velkou příležitost v příštím roce tedy, abychom eh, uspořádali tam volby. Je třeba pracovat na tom, aby se skonali s veškerými zárukami mm, pro všechny politické strany, aby mm, se tam mm, aby tam se zabránilo případným eh, eh, pokusům o eh, puč, protože takovýto puč, jaký byl teď, jenom poškodil populaci. Já vám děkuji, paní poslankyně. A nyní Lefteris Likoraus Albanos za poslance bez příslušnosti. Dvě Η συζήτηση για τους πρόσφυγες από τη Βενεζουέλα Děkuji, děkuji za slovo, Mm, pokud je o uprchlíky, kteří přicházejí z Venezuely, toto, vlastně tato rozpráva přichází po mnoha usnesení, které eh, uznávají loutku Guaida jakožto přechodného prezidenta proti zvolenému prezidentovi Madurovi. Pozice EU vlastně podporuje tento snahu o převrat a zároveň členské státy skupiny Lima a států Latinské Ameriky. Toto je obrovská kapitalistická krize, podle mého názoru, která byla zhoršena imperialistickými sankcemi uvalenými spojenými státy a Evropská unie se vlastně vměšuje do vnitřní záležitosti cizích zemí. Je to pokrytecká obava ze strany Evropské unie ohledně uprchlíky a migranty. To je pouze taková fasáda. Evropská unie a naše monopoly se snaží nějakým způsobem zasahovat především v zemích, kde nejsou vlády, které se jim líbí. Venezuela je země bohatá na zdroje, ať už je to plyn, ropa nebo drahé kovy a Spojené státy a Evropská unie samozřejmě soutěží s ostatními subjekty a snaží se zneužívat tyto zdroje. Spojené státy a Evropská unie se snaží o převrat této zemi, snaží se svrhnout zvoleného prezidenta a my musíme bojovat za po boku komunistů, kteří bojují za svobodu Venezuely a jedině venezuelský lid má právo organizovat jejich budoucnost. Děkuji. Děkuji a nyní se obracím na pana poslance Antonia Tajányho. Máte minutu a půl. 7 tisíc lidí eh, jsou eh, nyní vyšetřováni kvůli politickým důvodům, takže 300 eh, až 400 politických vězňů. Rok 2012 12 tisíc mužů a žen bylo začeno z politických důvodů a zpráva vysoké představy vysoké komisařky pro lidská práva Bachelet říká, že zde se že 5287 lidí bylo zavraženo v roce 2018 a takže to jsou mm, prostě ti odvážní komunisti, kteří brání svobody, ano, a zde lidé odchází z Venezuely a původní obyvatelstvo mm, je nejvíce postiženo, ani se o tom nemluví, o zločinecké skupiny tam obchodují s lidmi, s drogami a i přes tedy holandské ostrovy. A zde, kde existuje jejich svobodná média, dochází k blackoutům, vypíná se internet a režim se snaží používat ozbrojené milice a i dokonce dělat razie na univerzitách. Zde zvyšuje i, zvyšují se e, malárie, tuberkulóza a dalších nakažlivé nemoci, takže pa, zde je třeba e, si říci, jaké řešení. To má být pouze humanitární pomoc. Ani nevíme, kam se ta pomoc dostane. Madurov režim kontroluje a filtruje veškerou humanitární pomoc, takže v podstatě má pravdu, já souhlasím, je třeba, abychom tam zajistili návrat k demokracii. Pane Boreli, já myslím, že bychom měli být odvážnější. Až do posud komunitární instituce, včetně parlamentu, my jsme neměli tu odvahu, abychom pana Madura vykázali pryč a abychom vystoupili tvrdě proti tomu diktatorovi, který masakruje svůj lid, který umírá hladem. Takže je třeba, abychom my a vy, celá komise a všechny instituce byly odvážnější. Yeah. No. Děkuji, paní Děkuji vám, pane poslanče. A nyní je řada na paní poslankyni Marie Manuel Leitao Marquez na minutu. Děkuji, děkuji za slovo, paní předsedající, vážený vysoký představitel Evropské unie. Situace ve Venezuele je opravdu nesmírně závažnou migrační krizi. Je to jedna z nejzávažnějších situací, které čelíme. Je to ten počet migrantů, uprchlíků z Venezuely, které se pravděpodobně zvýší eh, až na 6,5 milionů v prosinci. Je to krize, která dopadá i na okolité země, na Kolumbii, i dokonce na celou Evropskou unii. V roce 2018 Madeira už přivítala asi 4 tisíce migrantů z Venezuely v důsledku této krize. Čili i když podle mého názoru jde o nejzávažnější migrační krizi, zároveň finančně to nepodporujeme. Pouze 48 finančních závazků ze strany dárců bylo opravdu poskytnuto v roce 2018. Proto je zásadní, aby Evropská unie pokračovala ve své práci diplomaticky i politicky a aby finanční závazky byly respektovány. A zároveň musíme hodnotit ekonomický dopad, ekonomické sankce, musíme se podívat na možné alternativy řešení tohoto konfliktu kreativním způsobem podobně, jak to nastínil i vysoký zástupce, například program Ropa za potraviny. Děkuji paní poslankyni a nyní pan poslanec Jordi Kanas na jednu minutu. Eh, Děkuji paní předsedkyně. Venezuela zažívá Eh, skutečně humanitární krizi, autentickou krizi a um, eh, zde 4,5 milionu muselo odejít ze země a 6 milionů v roce 2020 má odejít a odchází ze svých domovů, ze své země, takže ta situace to není, při, není důsledek nějaké přírodní katastrofy nebo války, kterou by nebylo možné očekávat. Ne, ne, je to kvůli Madurovi a jeho režimu. Je to kvůli režimu. A co můžeme udělat v takovéto situaci? No, něco tak jednoduchého, jako vrátit do Venezuele, Venezuely eh, demokracii, nic jiného, takže jinak ta situace bude vleklou situací. Občané z Venezuely mm, tak eh, musí eh, mít jasný signál od nás a od komise parlamentu, takže vrátit tam venezuelskou demokracii, protože ve Venezueli tam dochází k mimosoudním popravám, tam jsou političtí vězni a tam se vraždí, tam se vraždí eh, domorodci, a, takže tam se porušují flagrantě lidská práva. A zde eh, většina eh, většina těchto věcí se mohla řešit. Děkuji a nyní paní poslankyně Silvia Cardoni. Již po několikáté my vidíme, jak Evropská unie je úplně k ničemu. Mad, za Madura skutečně naše postoje nebyly úplně jasné a zde, protože to byl jasný socialisticko-komunistický model, který nejprve zvětšil Chávez a poté převzal Maduro. Je to model, který Ven- Venezuelu, tedy zemi bohatou na ropu, přivedl k hladomoru a zde proto eh, miliony lidí chtěli, eh, imi, chtěli emigrovat, emigrovali, jsou, obchody jsou prázdné, zde na to máme čísla. Takže mm, to je mm, mm, situace, kdy museli dokonce eh, začít jíst své domácí mažlí, mazlíčky. A je třeba, abychom pochopili, co to je takovýto socialistický model, co to je reálný socialismus, co to je komunismus. Je to něco, co vede pouze k chudobě a k, ke smrti. Protesty vedle k dalším represáliím, represáliím nejsou svobodná média a popírají se, popírají se volby, takže Evropa se musí zbudit. Děkuji. Jako další pan poslanec Tomáš Piotr Poremba na jednu minutu. Děkuji, paní předsedkyně. V skutku Venezuela je zemí s největšími známými um, rezervami ropy. A to by mělo teoreticky znamenat, že lidé jsou šťastní a žijí jak chtějí, realizují své sny. Bohužel tomu tak není. My už dlouhá léta sledujeme situaci v té zemi. Mnohokrát jsme o ní vedli rozpravu. A já jsem přesvědčen, že to spíše dokazuje naše zoufalství, protože nyní máme téměř 7 tisíc mimosoudních uh, vražet a miliony prchly ze země. Což by mělo znamenat signál, že další tolerování tohoto už nenastane. A tady máme příležitost, pane Borel, tady signalizujte Venezuele a dejte jí jasně najevo, že se vztah Evropské unie k Venezuele změní, že pokud se situace nebude korigovat, tak nastanou sankce a potom budeme důsledně trvat na navrátu k demokracii bez rozhodných eh, kroků Evropského společenství, Evropské unie se ta diskuse k nám vrátí jako bumerang. Děkuji, pane poslanče, a jako další paní poslankyně Sandra Pereira na jednu minutu za slovo, paní předsedající. Náš parlament eh, často protestuje, protestuje proti situaci ve Venezueli, diskutujeme ohledně tohoto tématu velice často. Znamená to ale to, znamená to určité vměšování do záležitosti cizí třetí země. Došlo tam k destabilizaci, státnímu převratu, situace se zintenzivňuje. A podle mého názoru je to takové podkrytecké. Nyní je to migrační krize, samozřejmě, která nám všem hrozí, ale nedíváme se na otázku míru, sociálního zajištění, boje proti chudobě, sociální exkluzi. Toto všechno jsou přece faktory, které musíme řešit a když podporujeme jakýkoliv opak toho, o čem hovořím, tak potom se nesmíme divit. Venezuelští občané, portugalské ští občané jsou ti, kteří trpí v důsledku této nestability. Je to proto nás nepřekvapí, že lidé opouštějí tuto zemi. Režim má samozřejmě negativní dopad na lidi, na celou zemi a izoluje Venezuelu. Děkuji, paní poslankyně. Lagos. Čas vystoupení půl. Jako další pan Joannis Lagos na minutu a půl. to? Děkuji, za slovo. Já osobně si myslím, že dnešní rozprava jasně ukazuje to, že jsme pokryci. Evropská unie, Evropský parlament ten nemůže udělat absolutně nic proti tomu, co se děje na území Venezuely, to, co se tam děje již mnoha let, mnoho let. Nejsme schopni zasáhnout ani v jiných zemích, eh, kde se pošlapávají lidská práva. O co se budeme snažit eh, v tomto konkrétním případě? Znamená to, že ten systém musí přestat utlačovat svůj lid. Dobře, ale nezapomínáme na to, že se jedná o komunistický režim a komunisté, když jsou u moci, tak vždycky tímto způsobem zakročí proti svým občanům, proti místnímu obyvatelstvu a na to bychom se měli zaměřit. Byli jsme schopni v minulosti nějakým způsobem zasáhnout? Ne, nebyli. My jsme šikovní při hledání nějakých hezkých slov, ovšem přímo na místě v terénu nejsme schopni udělat eh, nic konkrétního. Jak eh, to změníme, když vidíme, že u nás na našich hranicích vlastně Turecko si může dělat, co chce a v podstatě Erdogan eh, postupuje bez jakékoliv kontroly migranty, uprchlíky, posílá do Řecka přes turecko-řecké hranice podle vlastně své, své mm, mm, vole, dokonce často je vlastně odměněná za toto úsilí, protože bychom se měli zaměřovat na to, co je blíž k EU, než někde dále ne ve světě. Děkujeme a nyní má slovo Paulo Rangel. Prosím, dávám vám slovo. Thank you, uh, share. Děkuji. Já bych na úvod rád předeslal, že jsem kategoricky proti jakémukoliv podsouvání ze strany komunistických eh, složek, eh, které se snaží ospravedlňovat Madurův režim zde v této sněmovně. Je ostudné, že jsme se dostali do situace, kdy dokonce v této sněmovně máme Madurovi zastánce. A přitom jeho režim vede k bezprecedentnímu úprku ze země a k bezprecedentním škodám a chaosu v Latinské Americe. Teď už se počítá se 6 miliony uprchlíků. Já nevím, mm, jak to vypadá konkrétně v Kolumbii, ale i v, Bra- v Brazílii a v ostatních zemích je humanitární situace v krizi. Evropská unie musí udělat víc a e, evropské státy se musí cítit zodpovědný za tuto situaci, musí se snažit ukončit eh, Madurov režim a nastolit situaci, kde lidé mohou žít eh, na úrovni. Jako další Tonino Pikula na jednu minutu. Hvala lepo, gospodine vysoký. predstavniče. 4,5 miliona ľudí... Děkuji, pane Vysoká jak už řekla paní, pane, jak už jste řekl, pane vysoký představiteli, do konce roku naroste počet uprchlíků ještě o 2 miliony, kromě tedy těch 4,5 jich bude více. Tato tragédie je doprovázena programem financování ze strany eh, mezinárodní komunity a přitom se to nenaplňuje. 320 eh, milionů eur už poskytla Evropská unie na humanitární pomoc, ale my musíme pokračovat v této pomoci, rovněž i v Kolumbii a v Peru, v zemích tedy, které poskytují eh, těmto uprchlíkům přístřeší 85% jich právě proudí do sousedních zemí. Chci vás podpořit, pane vysoký představiteli. Eh, nechceme, aby to dospělo do situace, kdy budeme uvalovat na Venezuelu sankce. Domníváme se, že by se mělo vyjednáváním dosáhnout toho, že se tam budou konat férové, spravedlivé volby tak to občané mohou rozhodnout o své budoucnosti. Bardzo děkuji. Já vám velice děkuji. A jako další paní poslankyně Samira Rafaela na jednu minutu. Děkuji, já budu pokračovat eh, v nizozemsky. Je už to téměř mm, eh, půl roku, co jsme o tom hovořili. A nyní už jsme na 4,5 milionech osob, které z Venezuely uprchly, 1,5 milionu se nachází v Kolumbii a rovněž někteří na nizozemských ostrovech v karibské oblasti. A jak to vypadá? Situace se neustále zhoršuje. Například ostrovy si už neradí s problémy lidí, kteří na ně neustále připlouvají. A přitom jsou to unijní zámořské oblasti, které si zaslouží podporu. Máme přece fondy pro nouzové situace, fondy pro rozvojové země a tady by komise se měla postarat o to, aby eh, ty zranitelné ostrovy, mezi nimi Curaçao, byli schopny těmto lidem pomáhat. Děkuji, paní poslankyně, a jako další pan Richard, Richard Čarnecký na jednu minutu. Paní předsedkyně, pane komisaři. Náš pan Borel, pan komisař, je Španěl, je představitelem země, která má skutečně výjimečné pochopení pro problematiku Latinské Ameriky, který se v tom zkrátka vyzná. Já se tedy domnívám, že právě on bude ten správný, Ehm, představitel Evropské unie, který to dokáže vyřešit. Ale nenalhávejme si. Diktátoři jen tak neodcházejí. Sice požadavek na svobodné volby je mm, oprávněný, každopádně oprávněný, ale venezuelská vláda se snaží využívat mm, fyzického násilí, což znamená, že pouze opravdu skutečně silný mezinárodní tlak, a to nikoli pouze ze strany EU, by mohl být schopen dovést vše do situace, kdy si Venezuelané, a tady chci zúraznit, sami rozhodnou, koho si budou přát jako svého vůdce. Děkuji vám, pane poslanče. A jako další, pan poslanec Ignacio Corao, min na minutu a půl. Gracias, presidente Děkuji, milí kolegové. 4,5 milionu lidí utíká ze země, když rodiče nemohou dát, nemají co jí, dát jíst dětem, když inflace je kolem 10 000 ročně, tak tady vidíme, to je skutečně vážný problém. Odhady říkají, že v příštím roce počet emigrantů bude více než ze Syrie 6 a více než 6 milionů v roce 2020 a takže jsou v Kolumbii především země, která má velice štědrou politiku otevřených dveří a dnes vlastně platí velice draze důsledky eh, eh, takového přílivu. OSN má za to, že humanitární potřeba bude eh, tisíc, eh, bude mm, miliarda 300 milionů, jenom vůbec, abychom mohli pomoci těm, kteří emigrovali. Je realita taková, že zde se vyjadřuje hodně solidarity, ale málo kdo přispívá, takže je třeba, aby komise se více snažila, abychom pomohli těmto zoufalým lidem, aby i Spojené státy uh, Eh, zrevidovali svoji politiku sankcí, která je penalizuje tyto lidi. Kolegové, zde eh, těch, eh, imigrant, těch migrantů tam je více než těch ze Sýrie a přišla chvíle, abychom našim přátelům v Jižní Americe ukázali, že my jsme po jejich boku teď v té chvíli, kdy nás nejvíce potřebují. Posel Andrej Kovačev, čas vys... Nyní to bude pan Andrej Kovačev. Prosím, máte slovo na dvě minuty. Děkuji, děkuji za slovo, vážená paní předsedající, vážený pane Borele. Více než 4,5 milionů venezuelských občanů již opuštilo tuto zemi od počátku krize. Tato krize byla způsobena komunistickým režimem Chavesa a Madura. Na rozdíl od jiných migračních vln v průběhu historie tato migrační krize byla způsobena ideologií, která je nesmírně skorumpovaná. V jedné vlastně z nejbohatších teoretických zemí, teoreticky zemích celého světa. My, ti z nás, kteří jsme žili v komunistických režimech, v minulosti víme přesně, co to znamená žít v takovém režimu. Víme, že trpíte nedostatkem potravin, naše hranice jsou uzavřené, že je zde nedostatek eh, různého zboží, produktů. Museli jsme obětovat opravdu hodně, abychom svrhli tyto režimy a proto chceme poskytnout naši podporu venezuelskému lidu, kde víme, o co jde. Pane Borele, prosím, abychom zdvojnásobili naše úsilí. Potřebujeme upřímné, demokratické, spravedlivé